je prohlášení Rady a komise o končení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech a jako první bude hovořit za komisi paní komisařky Rety. Děkuji, eh, paní eh, eh, předsedající. Vážení poslanci, myslím si, že je velice důležité zařadit tento toto téma na pořad jednání ukončení násilí na ženách. Jak víte, tak tohle je otázka prioritní pro komisi a my samozřejmě nemůžeme přijmout nebo tolerovat jakýkoliv druh násilí. A od e, samého začátku e, musím jasně říci, že otázka veřejné bezpečnosti a, a e, pořádku není v kompetencích EU, ale v kompetenci členských států násilí založené na pohlavní, odlišnosti e, porušuje e, základní práva oběti a je to vyjádření nerovnosti mezi muži a ženami. Násilí proti ženám, včetně sexuální obtěžování a sexuálního násilí, je nepřijatelné, ať už se e, děje kdekoliv, za jakýkoliv okolností a ať už jsou pachatelé jacíkoliv. Všichni musí Eh, respektovat eh, zákon a dodržovat základní hodnoty, na kterých je EU položená. Sexuální eh, násilí není nic nového nebo dovezeného. Průzkum Agentury pro základní práva ukazuje, že polovina žen v Evropské unii zažila sexuální obtěžování. Více než jedna, žen, jedna žena z deseti uvádí, že byla obětí sexuálního násilí a jedna z 20 byla eh, eh, znásilněna. Musíme se postarat o to, aby naše ulice, náměstí a, stanice byly bezpečné pro eh, ženy a dívky. Musíme vytvořit prostředí, ve kterém oběti nebudou váhat nebo se nebudou bát hlásit sexuální násilí. podobně jako když se staly obětí v loupeže a musíme se postarat o to, aby pachatelé byli eh, stíháni a odsouzeni. Eh, dění v Německu eh, poslední den minulého roku přitáhlo pozornost na zvláštní výzvu, kterou představují sexuální násilí ve veřejném prostoru. Vítáme snahy eh, v Německu na posílení eh, mezinárodního trestního práva v této oblasti a spolupráci mezi eh, ministry spravedlnosti. Je tady Evropská úmrava o boji proti násilí na ženách, takzvaná Istanbulská úmluva. A ta stanoví právně závazné standardy na mezinárodní úrovni neboť eh, ženy musí eh, chránit eh, ženy, nebo státy musí chránit ženy a dívky proti sexuálnímu násilí a obtěžování. V současné době komise uvažuje o přistoupení k této umluvě. Prvním konkrétním krokem bylo, byla publikace eh, cestovní mapy eh, v říjnu 2015 EU. Přijala právní opatření, eh, která mají podpořit oběti, ale jeden problém je, že v současné době nedost obětí hlásí tuto trestnou činnost policejním orgánům. Zde e, zvýšení informovanosti e, určitě pomůže e, zvýšit tato čísla. Členské státy mohou informovat o, in, o, o právech na informovanost, na podporu, na překlad v během trestního řízení. Specifickými obětmi sexuálního násilí je třeba se zabývat, měli by mít eh, přístup ke zvláštní podpoře a je třeba přijmout eh, zvláštní opatření na ochranu jejich před eh, dalším, mm, další trestnou činností během probíhajícího řízení. My všichni víme, že legislativa sama o sobě nestačí. Proto financujeme projekty, které opravdu změní reálný život žen a dívek v Evropě. Jsou to programy na posilování práv, rovnosti a občanských svobod. V současné době máme řadu návrhů a máme na to 3 milionů eur na ty národní nebo nadnárodní projekty na podporu v obětí násilí a také máme několik dalších milionů eur na, na národní projekty na boj s sexuálním násilím na ženách. Rovnost mezi muži a ženami je jednou ze základních hodnot Evropské unie a my zůstáváme silně odhodláni dosáhnout rovnost pohlaví chceme eh, dosahovat, eh, tedy potírat sexuální eh, násilí a obtěžování. To je součást naší strategické ofenzivy ve prospěch rovnosti pohlaví. V nadcházejících letech určitě se budeme zabývat zvyšováním rovnosti v Unii a, a tedy snižování násilí na ženách. A děkuji vám e, za e, pozvání na, toto, e, na tuto rozpravu a ráda bych vyzvala, vyřídila poselství od Věry Jourove, která zde dnes nemohla být a jí to velice líto, protože se musí účastnit i jiné akce. Uh, Chci informovat Němovnu, že ve shodě s politickými skupinami se této rozpravy nebude účastnit rada a jako první řečnice vystoupí paní Holmajer. Paní předsedkyně, paní komisařko, kolegyně, kolegové v důsledku událostí v Kolíně téma sexuálního násilí proti ženám vedlo k další veřejné diskusi o tomto tématu. V Kolíně to byly především pachatelé z Maroka a ze západní e, Afriky, kteří obtěžovali ženy. I když tomu v Kolíně tak bylo, tak nesmíme zapomínat na to, že existují také diskotéky, kde dochází k obtěžování kde žen, kde však nejsou pachatelé cizího původu. Z mého hlediska je v Německu zapotřebí důsledně postihovat tyto trestné činy a tak také eh, vypracovat příslušný zákon, protože na musí ženy prokazovat, jak k útokům došlo a eh, to to dokazování je velice složitá věc, protože ženy o tom neradi hovoří a je, stávají se takto do velice prekérní situace. Musíme také dbát na to, že musíme prosazovat právo nehledě na národnosti pachatelů a nehledě na pohnutky pachatelů. Musíme dbát také na to, že nemůžeme očekávat, očekávat od žen, že budou chodit pouze na vzdálenost paže vůči mužům a že nebudou chodit v plavkách do bazénu, protože my chceme mít rovnoprávnost mezi muži a ženami eh, oproti různým státům, které toto trpí. A další řečnicí je paní Arena. Ano, děkuji paní předsedkyně. V Evropě jedna žena ze tří byla nebo je nebo bude předmětem násilí a ve většině e, je to ze strany partnera, přítele, kamaráda, člena rodiny, ne nutně e, uprchlíka. A 13, 13 e, tisíc v roce 2014 a to ještě žádná migrační krize nebyla. Násilí na ženách v Evropě ale nečekalo na migranty, aby sem přišli. Pro nás, pro socialisty, mm, platí, že je třeba trestně stíhat všechny bez ohledu o, na původ náboženství, sociální třídu. To, co se stalo v Kolíně, je politování hodné, je třeba eh, identifikovat a trestně stíhat pachatele, ale nemůžeme Eh, násilí na, na ženách eh, v soukromí či na veřejnosti řešit rasistickými projevy. Ne, je třeba bojovat proti stereotypy, stereotypům, proti předsudkům, jako eh, například, že žena musí být závislá, že muž je silný, dominující, ona naopak je pasivní, je podřízená. Je tře- stačí se podívat na reklamu v Evropě a to nedělají žádné agentury z Kataru. A tam vidíme, jak ty stereotypy stereotypy jsou hluboce zakořeněny v naší evropské kultuře. Tato diskuze nám ukazuje, že emoce zabíjí rozum. Já tady apeluji na rozum, abychom se tímto zabývali dohloubky, fundovaně, dlouhodobě, stejně jako strategie, kterou jsme odsouhlasili dnes dopoledne, která se týkala rovnosti mezi muži a ženami. Děkuji. Nyní paní Višněvska. Děkuji, eh, vážená eh, paní eh, předsedající, milé kolegyně a kolegové. Mm, hromadné sexuální napadání, ke kterému dochází v evropských městech, je důkazem kultury multikulturalismu. Není to náhodou, že německá policie nereagovala a německá média mlčela. Eh, dokonce někdo tvrdil, že eh, mohli za to samotné oběti, protože provokovali u sebe doma eh, a vlastním, vlastním oděvem a parfémem. Ve vlastním domě jsme donuseni se přizpůsobovat cizím zásadám. Pan předseda Timmermans řekl, že to je nedostatek veřejného pořádku a že to nesouvisí s imigrační krizí. V souvislosti s tím se chci zeptat, jak dlouho Unie chce eh, eh, dobré jméno eh, migrační politiky, chce stavět nad důstojnost a bezpečnost žen. Zná komise rozsah násilí, ke kterému dochází v zařízeních pro uprchlíky i mimo ně. Konečně začneme se bavit o tom, začneme, eh, tedy přestaňme eh, se bavit o eh, stavění hrází proti násilí na ženách a začněme jednat. Dívím se, že si někdo může nevšimnout tomu té velké vlny násilí na ženách v, a souvislosti s migrační krizí. Děkuji, pan mm, Minár. Mikrofon, please. No, <laughs> Paní Milnár, paní předsedkyně, paní komisařko. Já jsem velmi ráda, že došlo k takovému nárůstu feministek v Evropě. Najednou všichni chápou, že ne ze strany ženy znamená ne. A proto se nyní ptám, proč podle Eurostatu 25% Evropanů a Evropanek je toho názoru, že dívka v minisukni vede také způsobuje problémy. A také na to je jednoduchá odpověď. Situace v Kolíně vedla ke štvaní proti uprchlíkům, ale eh, ženy sehrávají zde podřadnou roli. Ženy si celé celá léta stěžují na sexuální obtěžování v průběhu eh, pivních vlastností v Mnichově a nikdo s tím nic nedělá. A proto já děkuji za feministickou podporu, ale my nepotřebujeme zde oportunistické feministky. A nemůžeme zde říkat, že události z Kolína jsou důsledek špatné integrace, ale my musíme znovu hovořit o roli ženy, nejenom v souvislosti s migrací, ale také v souvislosti s evropskou společností. Pachatele musí být potrestáni nehledě na to, odkud pocházejí. My potřebujeme evropský rámec a národní implementaci, abychom násilí na ženách potírali. A také se hovoří o tom, tom, že existují kulturní rozdíly. To je nepopiratelné. Existují kulturní rozdíly eh, i v rámci EU. A na místo toho, abychom se stali obětmi vlastního strachu, my bychom měli také reagovat eh, dobře a pozitivně, abychom zvládli migrační vlnu. Eh, to, co říká paní Merklová, eh, je jasné. Jestliže vidíme, kolik uprchlíků přišlo, tak to není tolik, abychom problémy nezvládli. A je tady eh, modrá karta ze strany Rebec, paní Trebecius. Paní Milina, vy jste řekla, že 25 či eh, Evropanů, že lidé říkají tedy, že opravdu by dívky neměly nosit minisukně, byly to ředitelé eh, škol, které, eh, kteří řekli, že nemají eh, žákyně nosit minisukně, aby neprovokovali migranty. A také může, víme, že například také u, eh, na mnichovských slavnostech, pivních slavnostech se samozřejmě toto odehrává, ale také například v Hamburku se vozí děti do školy, aby nebyly obtěžovány. Ale to, co vy jste řekla na začátku, to, co já jsem citovala, to je studie Eurostatu a to znamená, že to nemá co dočinění s tím, co jste právě uvedla. A je tomu také tak, že víme, že násilí na ženách se odehrává nehledě na tom, kdo toto násilí páchá, tak musí být stíháno. Já tady nedělám žádné rozdíly, ale já nebudu patřit mezi oponistické eh, feministky, kteří nyní eh, vykřikují, ale já se budu zasazovat za prosazování rovnosti práv. A nyní dávám slovo paní Malin Björk. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechny eh, ty ženy, které jako dívky viděly, že veřejný prostor může představovat problémy na koncertech, na ulicích, na školách a podobně, jsou obtěžovány a eh, nahlíží se na ně sexisticky a eh, nutí se do sexistických rolí a tyto dívky a ženy potom jsou obětí výhrůžek, sexistických výhrůžek od mužů. Eh, často to bývají bílí muži, zcela evro, evropští muži ale e, to je celosvětový i evropský jev a my musíme dělat e, mnohem víc pro to, abychom bojovali proti tomuto násilí a všechny ženy mají právo na to, aby byly policií vyslechnuty a tom je konkrétní problém takže je opravdu potřeba se zasadit e, za feminističtější Evropu a nesmíme akceptovat, aby pravice nebo krajní pravice e, se e, zneužívala naše těla pro své rasistické cíle. Tělo patří ženě samotné, souhlas souvisí to se sexualitou, s potratem, se svobodou ženských těl, ale to naposledy, když se o tom hovořilo, tak to nikoho nezajímalo a teď najednou se to polarizuje a, a e, hledají se hrozby. My budeme bojovat za rovnost žen každý den zde v parlamentu. Děkuji. Máte tady modrou kartu od paní Višněvské, takže přijmete ji. Ano. 30 vteřin máte. Děkuji vám. Eh, vážená eh, paní kolegyně, eh, nedomníváte se, že v diskusích využíváte vylučovací argumenty? Slova a popisy, které tady dáváte poslancům z pravé části spektra, nejsou hodné Evropského parlamentu. A já, eh, protože jsem mluvčím této pravicové strany, si to nepřeji. Váš jazyk je jazykem eh, nenávisti. To jste měla eh, říct si včera. Pokaždé, když se hovoří o právech žen a rovnost, na právo na rovnost a na svobodu nakládat s vlastním tělem, my bojujeme za svobodu a, a rovnost mužů a žen a, a pokaždé, když to říkáme, pokaždé to opakujeme a pokaždé je někdo proti, proti právům žen v Evropě. A teď tady vidíme eh, roz, rasistické útoky a to je čiré pokrytectví. Děkuji. A nyní paní Renke, která za eh, Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Sexuální násilí na veřejnosti i v soukromí eh, eh, není jenom téma, o kterém by hovořily feministky, protože jsou frustrované. Je to jedna z největších výzev, kterým čelíme v Unii i mimo. Násilí, sexuální násilí a násilí na ženách, tak jak je uvedeno v, v Eh, ve smlouvách jeho odbourání není zatím nikde dosaženo. A proto, aby tomu tak bylo, musíme pokračovat v kampaních pro zvyšování informovanosti. Pokud chceme změnit postavení žen a dívek v Evropě, musíme využít právní cesty, které zatím existují pro boj proti násilí na ženách. Samozřejmě musíme hovořit o patriarchální maskulinitě, musíme hovořit o tom, že ženy mají právo svobodně rozhodovat o svém těle. Pojďme se pustit do těchto výzev. Jsme demokratická aréna a e, je třeba se tomu věnovat i na akademické půdě, ale nesmíme to zneužívat pro rasistické diskurs. E, ti samí muži, kteří před půl rokem e, říkali, že kdy už si přestanu stěžovat na ty ženské nesmysly, tak teď najednou to zneužívají pro rasistický teroristické útoky. A nechci, aby někdo instrumentalizoval moji svobodu pro svoji politickou agendu. Jestliže máme uspět v boji proti násilí na ženách a za rovnost pro všechny, musíme jít ke kořenům a musíme využít všechny nástroje, které máme po ruce, aniž bychom upadli do zjednodušujících debat. Děkuji. Děkuji. A další řečník je paní Margot Parker za EFDD na tři minuty. Prosím. Poslanci, eh, kteří nemají žádnou odpovědnost, eh, s tím se snadno říká, že eh, my chceme mít otevřené dveře eh, v Evropě. Jenomže my teď máme migrantskou krizi a s tím související sexuální, eh, sexuální potíže, eh, tedy sexuální útoky v Kolínu. Není to tak dávno, možná pár týdnů, co bylo naprosto nemyslitelné, aby někdo řekl, Eh, nahlas, že někdo takovým způsobem se chová k ženám. To bylo prostě zakázáno. Eh, představte si ovšem, že by se to stalo vašim ženám, vašim matkám, vašim dětem eh, něco takového je prostě napřišto, naprosto, naprosto nepřijatelné. A to, že dneska dnešní politici říkají, že ženy mají přizpůsobit své chování na veřejnosti, to je naprosto eh, ohavné. Politická, politická korektnost. A co by se stalo, eh, kdyby ti lidé eh, byli eh, Eh, naši občané. Eh, jsou to eh, lidé, kteří se mohou pohybovat po Evropě volně a třeba jenom k nám do Británie se jich chtělo dostat 100 tisíc. Podívejte se, jak vypadá tato krize. Nyní je pohřešováno zhruba 10 tisíc dětí z řad migrantů. A co to znamená? Kde jsou? Eh, musíme tedy eh, počítat s tím, že eh, značná část z nich je nyní nějakým způsobem zneužívána. Kromě toho jsou další tisíce, které zahynuly ve vlnách středozemního moře. To skutečně takto dopadají lidé, kteří se snaží dostat do eh, z bezpečné oblasti, tedy do Evropy. Skutečně to tak není možné. Eh, v roce 2015 se milion lidí, více než milion lidí, dostal do Evropy a mnozí z nich se nyní přidali ke kriminálním gangům. Eh, Evropská unie má nyní princip z volného Eh, pohybu. A to se nyní stává velkým rizikem, eh, které umožnily například také pařížské útoky. A to všechno je vinou Evropské unie. Evropská unie eh, vystavuje ženy přímému riziku a nedokáže se poradit s tímto rizikem skutečně jsme odkázáni na jiné země, které eh, mají chránit naše hranice. My skutečně musíme opustit EU. Eh, paní eh, Parker, máte jste modrou kartu od paní Reintke? Při, přijmete, prosím? Ne. Nepřijímáte. Dobře, děkuji. Ne, nepřijímám. A další paní Vicky Mayer na jednu minutu z frakce ENF. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rozblobená, rozzlobená na evropské elity, eh, kteří za které za bezpečnost bojují pouze ústy a slovy. Nyní jsme vystaveni eh, rizikům z důvodu islamizace Evropské unie. Eh, a to je nyní nebezpečím pro ženy. Vidíme to v Kolíně, ve Frankfurtu. Mnohé ženy jsou obtěžovány a dokonce znásilňováni, poněvadž probíhá sexuální džihad. E, e, lidé jsou takoví, kteří říkají, že to není otázka imigrace, ale pouze veřejného pořádku. Jak se vůbec někdo může odvážit takto hovořit? Evropská unie a Schengen, Schengen, to je ten pravý problém to vlastně umožňuje ten sexuální džihad, který probíhá. A toto otevírá islámský eh, barbarismus. Nyní pan Fogt za nezařazené na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, Alice Schwarz, eh, eh, bojovnice za eh, ženská práva, označila Eh, to, co se stalo, jako eh, poslední produkt eh, zkrachovalé a v podstatě ani nekonané integrace. Jsou produktem falešné tolerance. Máte pravdu, paní Švarcer. Vinou je vinou politická třída, která po desítky let tady káže politiku otevřených hranic a falešné solidarity. Také paní Merklová dokonce musela přistoupit ke kontrolám na hranici a tím se de facto eh, zrušil eh, Schengen a Dublin. Nicméně jsou zde další věci, eh, jako třeba zamlčování zločinu a falšování policejních statistik, což je podporováno některými médií, kteří si po svém vysvětlují politickou Eh, spravedlnou politickou eh, korektnost. To je právě ty, ta média, která označila, označujeme za lžitisk. Další řečnicí je paní Constance Le Grip na dvě minuty, prosím. paní předsedkyně, to, že jsme se zde dnes sešli, bohužel v tak pozdní hodinu, ale jsme na to tak trošku zvyklí, protože když se jde o otázky, které patří eh, mezi, na, k otázkám rovnosti práva na ženy, v násilí na ženách, obtěžování sexuální proti ženám, tak to není, protože to je vlastně nějaký rituál, kterému se věnujeme jednou ročně. Eh, vlastně špatně, ze správného důvodu. My máme Mezinárodní den boje proti násilí na ženám. Není to proto, že je zde otázka k ústnímu zodpovězení nebo nějaké usnesení, ale protože došlo k aktuální důležité události. Skutečně významné události, která vlastně vyvolala skutečnou vlnu šoku nejen v Německu, ale ve všech evropských zemích. Jak jsme se o tom zmínili, jde o masové násilí, masové sexuální obtěžování, ke kterému došlo v Kolí Berlíně a v ostatních německých městech v, noc, v noci z 31. prosince na 1. ledna to je něco neskutečně nového, co se vlastně dosud nestalo na evropské půdě, takové to masové násilí, takové to nesmírně agresivní chování a okupování veřejného prostoru mladými muži ani co, se, ani co se týká národností, eh, barvy eh, původu, to víme, sexismus, mačismus, násilí začíná domácím násilím, rodinným násilím to vlastně bohužel není, nepatří pouze k nějaké skupině a je to, eh, jsou to problémy, se kterými se velmi pravdě, pravidelně setkáváme v tomto schromáždění, pravidelně zejména v listopadu, když jde vlastně den boje proti násilí na ženách, tak vlastně jednáme velice silovně a odhodlaně. Ale nepopíratelně nemůžeme eh, se tomu eh, uhnout, nemůžeme zavírat oči, nemůžeme popírat skutečnost. To, co se stalo, to se doposud takovýmto způsobem nestalo. Musíme být solidární. Francouzský filozof levicový, který nás vyzývá předsedkyně, předsedkyně ukončuje příspěvek. Další řečník je paní Mikála Jufrida na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. To, co se odehrálo v Kolíně, je velice vážná věc a je potřeba reagovat skutečně nesmírně striktně a nesmí eh, ale zase to živit populistické projevy, populisty, kteří by chtěli zničit Evropu. Je potřeba, abychom si byli vědomi toho, že teroristické útoky, ke kterým došlo, Eh, mají také za cíl destabilizovat, zničit tu rovnováhu, kterou se pokus, pokoušíme nastolit v Evropské unii. A nicméně bychom neměli se stavět negativně ke všem eh, přistěhovalcům. To, co se stalo ten večer, tak bylo zorganizováno jako polovojenská akce určitě vlastně byly naplánovány důsledky. Takováto rozmasová, tak eh, odhodlaná operace nemůže být považována pouze jako za čin proti ženám, ale je to čin proti celé společnosti, proti naší svobodě, proti jiným kulturám. Domnívat se, že všichni zahraniční občané, všichni přistěhovalci jsou hrozbou pro ženy, tak to eh, nezabrání tomu, aby docházelo k násilí na, ženám, na ženách. Víme, že ženy v našich městech eh, jsou v každém případě oběťmi násilí, ať už to je ve veřejné nebo v soukromé sféře. A musíme si být vědomi toho a snažit se vymítit eh, kulturu ženy jakožto předmětu. Je to zejména eh, men, mentalita mužské moci, proti které je potřeba bojovat v prvé řadě. A to už ve výchově, ve vzdělování, tak abychom vzdělávali k respektování osob a ke vzdělování os, eh, lidí pan Gery, ani, ani Anne Gerike. Děkuji. Já považuji za správné, na nesprávné u jednotlivých názor, pro jednotlivé názory nazývat některé kolegy rasisty. Paní, paní komisařka, ano, samozřejmě došlo k sexuálnímu násilí eh, na ženách. Kolín má svou historii. Například tam bylo málo nasazená policie, málo policistů. To prožíváme všude v Evropě. My všichni chceme samozřejmě eh, vymítit a ukončit sexuální násilí na ženách nejen ve veřejných prostorech. Každá třetí žena zažila už ve své mládí tělesné nebo sexuální náší, to je asi 62 milionů žen v ženách. Eh, v Německu vlastně každých 7 eh, minut je eh, spácháno násilí na ženě a tohle je potřeba změnit. Ty sexuální akty o Silvestru samozřejmě vyvolaly debaty, o sexuálním násilí, speciálně na veř, ve veřejných prostorách. Já jsem rád, že zde v Evropském parlamentu vyvoláváme tuto debatu, aby se vedla po celé Evropě. Chceme vést tu debatu věcně a potřebujeme k tomu eh, dokázané fakty. Musíme také jasně o správní situaci, která je v jednotlivých členských státech velmi rozdělná. Například v Německu platí sexuální delikt je spáchán pouze tehdy, když žena je v nějaké bezmocné situaci z právního hlediska kdy vlastně potom jsou jiné ty považovány za tělesné násilí. násilí. V každém případě musíme o tom mluvit, aby předsedkyně po, přerušuje řečníka, Pane Gerike, váš čas řečnicky vypršel, musíme ho všichni respektovat stejným způsobem. Další paní Beatriz Bečera Basterechea na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající e, ti, kdo se dopouští násilí a obtěžování, jsou zločinci a ti se musí stíhat a odsoudit a potrestat, ať jsou odkudkoliv a ať jdou kamkoliv, na tom se myslím všichni shodneme ale jak postupovat. Já blahopřeji nizozemskému předsednictví za ratifikaci istambulské dohody v březnu. To je, ten nástroj, který eh, konkrétně pokrývá násilí na ženách. A zajímalo by mě, jestli eh, Rada očekává ratifikaci v tomto roce ze strany Evropské unie, jak už to potvrdila komise eh, slovy paní Jourové. A nebo myslíte, že si můžeme dovolit eh, tuto dohodu neužívat, ne, neaplikovat? A chci se zeptat, abychom znali efektivnost směrnice o obětech trestné činnosti, kdy budeme mít zprávu o eh, transpozici v členských zemích vzhledem k tomu, že v listopadu proto skončila lhuta. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Corneli Ernst na 1 minutu 30. Když jsem slyšela o událostech v Kolíně, tak skutečně to nabralo opravdu obrovský rozměr sexismu proti ženám. Tyto činy nemůžeme vůbec relativizovat a nemůžeme. Tato debata ne, nesmíme zneužívat tuto debatu k jiným účelům pro nějaké volební boje v jednotlivých národech, ani vlastně, abychom vrhali špatné světlo na uprchlíky. Uh, Eh, to vlastně spíše souvisí s patriarchátem a skutečně to jsou věci, o kterých musíme řečit, musíme hovořit o právním vymezení sexu, sexismu a sexuálního násilí, ke kterému tedy došlo na veřejném prostranství. Ženy už nesmějí mít strach aby eh, ohlásili tyto případy. Nesmí se to nikdy znovu stát. Policie eh, nesmí, musí být přítomna a i když vlastně eh, jsou ty případy zveřejňovány. Musíme zajistit to, aby násilí na ženách konečně bylo eh, považováno za obrovský celospolečenský problém, který je uznáván ve všech členských státech a nikoli pouze jako vedlejší škoda. Eh, oběti musí být zajišťována pomoc Existují určité projekty, eh, které existují v jednotlivých členských státech a politikové musí mít eh, jasnou představu eh, o zajišťování této rovnosti, protože svoboda vlastně není bez ukon, nebude bez ukončení násilí na ženách. Děkuji. Děkuji. Další řečník je pan Ernest Urtesun na jednu minutu paní předsedající. Ty události z Kolína ehm, jsou opravdu ostudné a je potřeba je stíhat v plném rozsahu právních nástrojů. Ale musíme eh, zabránit eh, tomu, abychom se k té diskuzi vraceli v souvislosti s uprchlíky, protože to je celosvětový jev, konkrétně evropský. Eh, většina předřečníků tady říkala, že berou na vědomí eh, zprávu Institutu pro rovnost mužů a žen a že e, dochází k velkému počtu událostí tohoto typu. V roce 2016 došlo k osmi případům sexistického násilí a v roce 2015 54, e, k 54 případům. Proti tomu se musí bojovat. Správný závěr by byl, abychom v souvislosti se směrnicí o násilí na ženách se dozvěděli výsledky, aby se opravdu dalo bojovat proti těmto jevům. Děkuji paní Izabela Zenolfe na jednu minutu. Děkuji paní předsedající, paní komisařko. Je nepřijatelné, aby tato diskuze e, nastala více než měsíc po tom, co k těm událostem došlo. Ta obvinění se, e, to není jenom věc novinářů, Eh, je to taky otázka postoje policie v Německu je třeba si uvědomit, že to je eh, organizovaná skupina mužů, které obtěžovali a zneužívali ženy a my eh, odsuzujeme jakoukoliv formu násilí, ať už se toho dopustí kdokoliv, ať je jakéhokoliv původu a je ne, nepřijatelné, aby docházelo k takovému to eh, napadání práv, které si ženy eh, jaksi tvrdě vydobily ale je třeba odsuzovat tyto eh, skutky a nikoli se uchylovat k politické korektnosti. Děkuji a nyní má slovo paní Sofie Montel. Kolín, Düsseldorf, Stuttgart. Všude ve všech městech byly stovky žen obětí eh, odporných eh, útoků, sexuálních útoků ze strany hord migrantů. Eh, většina orgánů, státních orgánů pouze hovořila o patriarchálních útocích a v podstatě ti, kteří říkali, že k těmto útokům došlo v důsledku migrantů, migrantů, takže si mají svoji nenávist vylívat někde jinde. Ale ve skutečnosti eh, Fran- eh, Národní fronta je nejfeminističtější politickou stranou ve Francii, protože jediná vlastně se zasazuje za boj proti tomuto úsilí. Eh, ve Francii žádná velká eh, politická strana nebrání nebo nechce eh, bránit ženám, aby se rozhodovali o tom, jestli chtějí nebo nechtějí jít na potrat, ale my jsme největšími zastánci svobody a Další paní Hilde Okalt Pelt na minutu 30. Paní komisařko, tak eh, především jsem velice šťastná, že se mohu účastnit této významné debaty. Na druhé straně jsem velmi smutná, eh, protože ji museli předcházet eh, smutné události, o nich stále ještě nelze diskutovat otevřeně jsou to záležitosti, které se odehrávaly kdesi v dálce, ale dnes je máme u nás doma. A nejhorší je, že e, tyto zločiny byly páchány na ženách a dívkách. To nemůžeme nechat tak. Musíme proti tomu bojovat. E, nulová tolerance násilí. Jak můžeme zcela eh, eh, vážně eh, tvrdit, že dívky se nemají na ulici parfémovat nebo nemají svádět parfémy. To prostě nejde. Tady skutečně Eh, je realita, že, s námi, že k nám přichází něco jiného než tradiční křesťanský respekt k ženám. Děkuji. Nyní eh, paní Moody. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji eh, ke kolegům, kteří odsuzují útoky o silvestrovské noci. Nicméně toto obtěžování nedostalo teprve 31. prosince. Před dvěma měsíci eh, na říjnovém pivním festivalu v Mnichově také mnohé ženy si stěžovaly na eh, obtěžování. Dokonce v roce 2014 eh, máme zprávy, že mnoho žen bylo také vystaveno násilí různého druhu. Čili není to nic nového. Diskriminace a násilí v Evropě je staršího data než imigrační vlna. Já tyto skutky vždy odsuzuji a je jedno, kdo se jich dopouští. A já e, jsem hrdá na to, že jsme také e, podnikli praktické kroky, jak toto vyřešit. Ale za celou dobu, co se angažuji, nikdy jsem neviděla ty, e, kteří dneska křičí nejhlasitěji, že by stáli vedle mě a bojovali za ženská práva. Já poněkud Eh, mám, jsem skeptická vůči UKIPu a francouzské národní frontě, ze kterých se náhle přes noc stali ochránci ženských práv. Já si spíš myslím, že tady jde o vylévání nenávisti spíše než o ochranu obětí. Ne, možná, že eh, mě se mílím a že mi to dokáže třeba tím, že britská vláda bude ratifikovat istambulskou konvenci ale zatím eh, využijeme, eh, využijeme času a prosazujme politiky, které budou chránit ženy proti tomuto obtěžování bez ohledu na to, kdo se ho dopouští. Děkuji, paní Mudy. Je zde na vás eh, modrá karta od pana Jurka. Přijmete? Ne. Takže dále bude hovořit paní Ulrike Trebesius a má na to minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Události z Kolína bohužel nejsou ujedinělé. Skutečně eh, podobné, podobné věci zažily eh, ženy ve 20 dalších eh, dva, německých městech, asi 20. Eh, a skutečně tady eh, ten, eh, to takzvané přitančení, jak se tomu říká, eh, to ženy opravdu zažívaly ze strany skupin mladých afrických mužů. Pokud ženy bývají takto obtěžovány jak se rad se jim dostává. Prý se mají eh, jinak oblékat, prý se nemají objevovat eh, na veřejných eh, místech, kde něco hrozí. Když paní Merklová řekla na podzim, že imigrace přemění Německo, je to to, o čem mluvila, že ženy budou opět občany druhé kategorie? Toto skutečně nejde. Policie nestačí, a e, e, často dokonce ani e, nepronásleduje ty, kteří se dopouštějí těchto trestných činů, aby se nešířily antimigrantské nálady. Rada Evropy v rezoluci minulý týden upozornila, že média by neměla v duchu politické korektnosti zamlčovat fakta. Další řečnice je paní Izaskun Bilbao Barandeka na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně ty eh, události se sexuálním násilím, s obtěžováním, ke kterým došlo na konci loňského roku, to není nic nového v souvislosti s přistěhovaleckou krizi. Mnoho žen vlastně ohlásilo tuto skutečnosti a všichni jsou přesvědčeni, že je to nepřijatelné. Je potřeba zaručit rovnost, rovné zacházení a pochopit, že nerovnosti jsou je něco, co je vnímáno velice negativně konkrétně pro ženy v, v mnoha oblastech a Evropská unie musí skutečně jednat. Oběťmi jsou ženy a dívky a my skutečně musíme eh, kriticky hodnotit eh, toto chování, včetně našeho chování. Musíme se snažit vymítit definitivně tyto stereotypy, zapojit eh, tyto věci do výchovy, do vzdělávání. To všechno nám umožní zlepšit situaci. Děkuji. Nyní má slovo pan Jean Pimento López na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Události Eh, se silvestrovské noci jsou opravdu nesmírně závažné sexuální eh, akty na ženách, které byly takto koordinovaným způsobem prováděny. To je skutečně něco, eh, před čím nesmíme zavírat oči a musíme Nicméně by však nemělo docházet k rasistické instrumentalizaci, zejména ze strany extrémní pravice 3. Eh, ledna vlastně došlo k určitému zamítnutí toku přistěhovalců v důsledku událostí eh, v Kolíně. Musíme se zaměřit na tu podstatnou diskusi, na to hlavní násilí na ženách, eh, všechny formy násilí páchaného na ženách. Je potřeba, aby pachatelé byli potrestáni. Je potřeba bojovat proti této kultuře, která považuje ženu za, obž- za předmět. Je skutečně jednoznačně Eh, respektovat ženu, její důstojnost a rovnost mezi muži a ženami. Děkuji. Děkuji. A další, pan Jordi Sebastian na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, já pohovořím o tématu, které je relevantní, a to zdá skutečně Eh, bude eh, zpracována tato směrnice o předcházení násilí na ženách, eh, zejména ve veřejných prostorách. To existuje, protože však násilí existuje i samozřejmě v soukromé féře. Když budeme nadále Eh, zachovává tato schémata, která souvisí s patriarchálním systémem, tak to nevymítíme. Jedna žena z deseti eh, byla obětí eh, sexuálního násilí, když budeme citovat čísla. To je evropská skutečnost. Pachatelé jsou často beztrestní a to je opravdu hanebné a to vytváří určité stereotypy a je potřeba skutečně eh, zabránit tomu, aby tato škodlivá kultura pokračovala. Násilí na ženách je skutečně závažný problém v Evropě. Děkuji. Pa, nyní paní Roberta Mecola na jednu minutu. war Hodně se hovořilo o incidentech v Kolíně a jinde v Evropě a současně vidíme znaky populismu a xenofobie. Musíme reagovat a ta reakce, jako obvykle, musí být zakořeněna v našich vlastních systémech. Ať se jedná o ženy, z náboženských menšin nebo o jiné ženy. Prostě v žádném případě to není přijatelné. Každý se musí cítit v našich městech bezpečí a my musíme daleko Eh, rázněji zakročit, zakročit proti těm, kteří eh, se chovají nepřijatelně, protože neexistuje žádná kulturní omluva na to, co se stalo v Kolíně, protože žádná kulturní omluva neomlouvá rasismus, násilí a podobně a eh, není nikde, jak to není žádné řešení lidem poroučet, jak se mají oblékat a jak se mají chovat, ale naopak musí musíme jít k jádru evropských hodnot. A e, práva všech musí být garantována a je, proto je spravedlivé požadovat, aby základní práva byla respektována každým na tomto kontinentu, ať pochází odkudkoliv. Děkuji. Děkuji a nyní paní Saraja Post na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající patriarchální fašismus. Ano, já jsem ráda, že nyní se konečně hovoří o této problematice sexuálního násilí, že to bylo také zařazeno na náš pořad jednání. Je to skutečně Nevím, zda je to skutečně nový jev a zda je omezený na jednotlivé národy, anebo zda skutečně přesahuje hranice. Je to v podstatě skoro globální pandemie násilí mužů páchaného. Každá třetí žena v Evropské unii je, na ní je buď pácháno sexuální nebo jiné násilí. Každá čtvrtá žena byla vystavena určité formě násilí, takže skutečně To je skutečně nejdůležitější eh, politická otázka, kterou se musíme skutečně zabývat. Polovina populace Evropské unie se nemůže cítit bezpečně doma, ve svých domovech a na veřejných prostranstvích. A to je skutečně ožehavý politický problém, tím se musíme zabývat. Musíme skutečně také něco eh, skutečně provést v Evropské unii. Musíme se podívat, jaký je pozadí ale a bojovat skutečně obecně proti sexuálnímu násilí. To, co se stalo v Kolíně, to vlastně není ojedinělý případ, ale násilí vlastně pochází od mužů z různých prostředí, náboženství, z různých eh, kulturních prostředí a toto musíme skutečně zastavit a je dobré, že skutečně zde o tom hovoříme a měli bychom se zaměřit tak na tyto věci. Ani Myslím, že ani nemusím zdůrazňovat, jak ta otázka je důležitá. Ve Švédsku se nyní vede kampaň, která byla vlastně prováděna jako v důsledku eh, tady těchto extremistických útoků. Takže toto jsou věci, na které se musíme zaměřit. Děkuji. Další řečník, paní Julie Gerling, na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěla přidat k těm, kteří odsuzují události v Kolíně. To je nepřijatelné. Chtěla bych ovšem také zdůraznit, že je pravda, že násilí na ženách není nic nového. Eh, před 40 lety jako studentka v 70. letech jsme měli hnutí, které se nazývalo Reclaim the Night, vraťte nám noc. A šlo o to, aby ženy eh, mohly eh, vycházet ven sami, jak si přejí, aniž by byly obtěžovány bylo samozřejmě nutné a nezbytné, abychom eh, o tom eh, veřejně mluvili, abychom rozpoutali veřejnou debatu. A v té době to nebe, jsme nehovořili o islamizaci to byla britská, anglická kultura a muži prostě nedovolovali ženám, aby eh, běžně fungovali a vedli normální eh, život. Eh, je mi velice líto, že jsme dneska stále v této situaci a já věřím, že kolínské události změní situaci. Děkuji nyní paní Eleonora Florenca na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Domnívám se, že události v Kolíně je třeba posuzovat na základě solidarity se ženami, které utrpěly agresivní chování. Solidarita se ženami, z toho musí vycházet veškerý argument. Já také eh, říkám, že eh, politika eh, zabránění mužskému násilí na ženách skutečně musí být posílena. Tady v Evropě je situace taková, že o úplném sebeurčení žen opravdu nelze hovořit. Ženy jsou vnímány jako objekty eh, nebo subjekty agrese a jsou využívány eh, různými eh, kampaněmi. Skutečně to tomu se musí zabránit. Nyní pan Klaus Buchner Ve svobodné Evropě Eh, musí být možné, aby se ženy i v noci po veřejných místech mohly bezpečně pohybovat, což eh, v mnohých místech takto není. Je to skandál a vinou, vina leží na příliš laxním sexuálně trestním právu, eh, kde za sexuální přečiny se udělují velmi mírné tresty. My jsme v průběhu minulého roku získali milion nových občanů. Samozřejmě více lidí znamená, že potřebujeme více policistů. Eh, každé město potřebuje policejní stanici, ale bohužel v Německu ve stejné době došlo k omezení počtu policistů, několik posílení podle mě by neměl odstoupit policejní prezident, ale eh, přímo ministr vnitra spolu s ministry vnitra z sousední zemí. Děkuji. Nyní Milan Zver na jednu a půl minutu. Děkuji. Především bych chtěl říct něco k názvu. Eh, proč tady nehovoříme o tom, co se opravdu stalo? jedná se o konkrétní násilí na konkrétním místě spáchaném konkrétními lidmi. Proč tady hovoříme obecně o sexuálním násilí na ženách, na veřejných prostranstvích a tak dále? Ten záměr je určitě dobrý, je, eh, jde o to udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, to, co se stalo v Kolíně a podobně. Ale toto násilí na ženách v Kolíně nebylo náhodným incidentem. Jednalo se o vyloženě organizovaný útok na náš systém a my musíme být pevní. Musíme být pevní v tom, co chceme předat dál. Nikdo nám nebude měnit náš způsob života, nikdo nás nebude nutit myslet si něco jiného. A já si kladu otázku, proč mnoho žen, mnoho nevládních organizací neřeklo vůbec nic a e, zůstali potichu. Možná se dokonce snažili odvést pozornost jinam, e, k, ne, k domácímu násilí. Jistě, že to taky je špatně, ale je to, myslím, nevyužitá příležitost hovořit upřímně o tom, co se stalo. A nyní paní Ruža Tomašič na jednu minutu. Na jednu minutu. Eh, sexuální násilí páchané na ženách nikdy není přijatelné a je třeba Eh, ho napravovat velmi rychle. Samozřejmě, pokud k něčemu takovému dochází v domovech, eh, těžko se proti tomu něco dělá, poněvadž se to nedostane na veřejnost. Nicméně, na veřejných eh, místech toto skutečně nelze tolerovat. Zažili jsme takovéto obtěžování žen na veřejných místech v Evropě a to ze strany eh, lidí, mužů pocházejících z neevropského kulturního kontextu. V Německu dokonce z důvodu politické korektnosti eh, někteří oficiální představitelé před skutečnosti zabírali oči. Zlo ovšem je třeba vykořenit a zákon platí pro všechny stejně, včetně migrantů a žadatelů azyl. Kdo to neakceptuje, nemá v Evropě co dělat. Děkuji a nyní pan Štefan Eck. Děkuji, paní předsedající. Já samozřejmě co nejostřeji odsuzuji to, co se stalo v Kolíně a opět se nám tady objeví otázka, jak chránit eh, ženy před sexuálním násilím, které postihuje v Německu 40 žen nad 16 let. Nicméně Eh, vést v tomto kontextu eh, debatu o imigraci je naprosto zcestné. My nemůžeme připustit, aby eh, extrémní pravice využívali těchto nešťastných událostí ke své rasistické propagandě. Tady se skutečně dělá předstírá, jako kdyby sexismus a sexuální násilí bylo u nás něco nového, jako něco, co přichází z Blízkého východu nebo z Afriky. My samozřejmě potřebujeme společnost bez rasismu, bez sexualizovaného násilí. A nemůžeme tedy radit eh, ženám, aby se s tím poradili sami, to by nepomohlo. Děkuji. Paní Anna Záborská na jednu minutu třicet. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Jednou ze základních hodnot Evropské unie je lidská důstojnost. Respektovat a chránit důstojnost každého jednotlivce, ženy, muže nebo dítěte, není v Evropě jen věcí kulturní tradice, ale také jednání ohrožující lidskou důstojnost jiného člověka je nutno odsoudit a musí skutečně být nekompromisně trestáno, zejména tehdy, pokud jeho oběťmi jsou ženy. Nezáleží na tom, zda ten, kdo se ho dopustí, je občanem státu, turista, migrant nebo uprchlík. Ženevská umluva umožňuje vyhoštění uprchlíka v případě, že ohrožuje bezpečnost státu a nebo pokud je právoplatně odsouzený za obzvláště závažný trestný čin. Osobně jsem přesvědčená, že násilní, násilné i verbální útoky na důstojnost žen by měly být klasifikovány jako závažné bez ohledu na původ a statut pachatele. Ale v situaci, kdy v Evropě roste napětí vyvolané velkou migrační vlnou, musí být každý takovýto čin ze strany migrantů posuzován jako bezpečnostní hrozba. Proto apeluji na členské státy, aby novelizovali své zákony s cílem účinně a rozhodně chránit lidskou důstojnost všech, kteří zde žijí. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Marek Jurek na jednu minutu. Danke, Frau Präsident Děkuji vám, paní předsedkyně. V Kolíně eh, došlo k hrozným událostem, které odhalily to, co se děje na mnoha místech v Evropě. Já jsem očekával vážnou debatu, ale jsem konsternován tím, co tady slyšíme v tomto sále. Ponižování žen je obecným jevem. A eh, to znamená, že v Kolíně se snad nestalo nic Eh, zvláštního. Eh, ženy eh, často zatajují to, že byly znásilněni. To znamená, že když to zatajuje policie, tak se taky neděje nic zvláštního. Ano, jsou to taková obecná témata, ale to vlastně nezáslouží žádnou zvláštní debatu. Já mám konkrétní otázku na Evropskou komisi odsuzuje Evropská komise zatajování informací ze strany policie, zatajování motivované politicky. My máme druhý článek evropských smluv. Je to v pořádku nebo není? A prosil bych konkrétní odpověď. Děkuji. Nyní pan Miguel Van Urban Crespo na jednu minutu. Děkuji. Dámy a pánové, násilí, sexuální násilí na ženách musí být skutečně předmětem boja, musí se stát naprostou prioritou. Problém je, že musíme hovořit o skutečných a hlubokých příčinách tohoto násilí na ženách. Nebuďme cyničtí, násilí a agrese na ženách nejsou determinovány původem nebo ekonomickým prostředím těch pachatelů, ale mačism, mačismem, který vlastně je zakotven v naší společnosti. Další věc je to, že extrémní pravice tak, jak ji zažíváme, se snaží stigmatizovat přistěhovalce a uprchlíky a snaží se vlastně nabývat navrh. A to vlastně ale ne, ne, nemá přímou souvislost s sexuálním násilím, které se děje každý den v rámci našich hranic Evro, v Evropě, která by měla být civilizovanou společností. V celém světě jsou ženy vystavovány toho, tomuto násilí a musíme se chovat tak, aby slova se změnily v činy a aby se skutečně něco odehrálo. Další řečníka je, řečnicí je paní Michaela Šojdrová na jednu minutu 30 předsedkyně kolegyně a kolegové proti násilí na ženách bojuji ne proto že bych byla feministka z toho mne opravdu nepodezírejte ale proto že ochrana důstojnosti lidského života je prioritou nás křesťanských demokratů také zde v evropském parlamentu my víme že bohužel násilí na ženách není v evropě něco nového jak již zde bylo řečeno až thirty žen se s násilím setkává ale tu dnešní diskusi vyvolal bezprecedentní útok na ženy v kolíně nad rýnem kdy tento eh, útok byl během silvestrovské noci z řad uprchlíků a my čekáme že uprchlíci přijmou azyl s vděčností že se budou chovat eh, s určitým respektem aspektem. bohužel eh, myslím že není možné podceňovat tato bezpečnostní rizika naopak ukazuje se že je potřeba zvýšit bezpečnostní opatření. Eh, samozřejmě že takový útok posiluje eh, protiuprchlické nálady a to si nepřejeme. myslíme si že ani zde v evropském parlamentu není možné k tomu mlčet a být si vědomi rizik která zvýšená koncentrace lidí z jiného socio ekonomického z jiného sociokulturního zázemí přináší a my musíme na to odpovědět teď mám na mysli členské státy ale i evropská komise musíme odpovědět zvýšenými bezpečnostními opatřeními. Děkuji. Další jednu minutu. Eh, děkuji vám, paní předkyně. Kolik se toho stalo v Kolíně a v jiných eh, městech? Eh, eh, mnozí to zamlčovali média i levice, ale skutečně nejde o nic nového. Imigranti ze severní Afriky a z Blízkého východu už léta dominují policejním statistikám v sexuálním násilí. Náš přístup k těmto problémům je naivní. Domníváme se, že pokud tyto mladé muže pošleme do školy a budeme jim kázat o genderové rovnosti, stanou se z nich eh, bojovníci za genderová práva sociálně demokratického ražení. To těžko. Naopak, oni sebou přinášejí eh, blízkovýchodní způsob uvažování činí eh, tito mladí muži, co činí, protože nevědí, že je to špatně? Ne, oni nám prostě chtějí ukázat, kdo ovládá veřejný prostor. Děkuji. Děkuji nyní pan Čába Šogor na minutu a půl. Děkuji vám. Nikdo nemůže tvrdit, že že eh, násilí na ženách páchají v Evropě pouze emigranti. Bohužel miliony žen v Evropě totež zažívají v Evropské unii léta a léta. Eh, podle eh, přehledu Agentury pro lidská práva z roku 2012 je postiženo 20 žen sexuálním obtížováním a z toho 2% během dvou měsíců předtím, než byly tázány. Nicméně je pravda, že to byli mladí imigranti, eh, kteří eh, se snažili obtěžovat kolem 600 žen eh, v Kolíně. Bylo to, nové bylo to, že se to odehrává na, v tak velkém měřítku na jednom veřejném místě. Neměli bychom tedy snižovat význam toho, k čemu došlo v Kolíně a měli bychom zajistit to, že všichni pachatelé eh, budou eh, se zodpovídat před justicí. Eh, neznamená to, že bychom neměli kvůli těmto lidem odmítat azyl těm, kteří skutečně unikají, utíkají před násilím ve svých domovských zemích hlavní, co bychom se měli poučit, je toto. Pokud by naše společnosti měly integrovat tyto asilanty, eh, měli by především změnit eh, svůj postoj k ním a eh, vyučovat je v evropských hodnotách. Děkuji a nyní paní Dobravka Švýca na minutu a půl. Franina. English. Na základě šetření, které eh, proběhlo eh, v minulosti, eh, třetina žen je vystavena násilí a obtěžo, obtěžování v roce a ve Francii třeba jsou ženy, se obávají chodit večer po ulicích kvůli mm, obtěžování, jenže to omezuje svobodu pohybu a je to Eh, brzda kulturních aktivit a podobně. Tato eh, Rozprava byla vyprovokována událostmi v Kolíně nad Rýnem, ale eh, ve svobodné Evropě my nemůžeme dovolit, aby naše ženy a dívky prostě nemohly se volně pohybovat ve veřejném prostoru. My víme, že jsou to konkrétní skutky, které je třeba e, kvalifikovat jako trestné činy bez ohledu na to, zda tím pachatelem jsou migranti, e, uprchlíci nebo e, někdo jiný. Jsou to prostě pachatelé trestné činnosti a právo musí platit pro všechny a nemá to vést k obecnému odsuzování všech migrantů. Prostě se musí aplikovat zákon. A to platí i pro ty, kdo přicházejí od jinut. Potřebujeme integraci a potřebujeme chránit naše klíčové hodnoty. Takže nyní jako poslední v řadě řečníků před je paní Mariana Petir, také na jednu a půl minuty. Násilí osudu. Za násilí nemá opravdu. Děkuji. Eh, každé násilí musí být odsouzeno a nic je nemůže ospravedlnit. Ženy jsou více vystavené násilí především v souvislosti se sexuálním obtěžováním a nedávné události v několika členských státech nicméně jdou eh, dál, než je eh, běžná ochrana žen. Tyto otřesné události, ke kterým došlo, eh, poukázaly na pachatele těchto nenávistných činů, které je které vedou k tomu potom, že jsou všichni uprchlíci odsuzováni za to, co se stalo. Je naší povinností všech, všechny ženy a oběti násilí, ale i lidi, kteří a ženy, které jsou uprchlice a utíkají před válkou, chránit a e, prosadit e, ochranu důstojnosti e, žen a neakceptovat násilí na ženách e, žádnou formou. To jsou naše hodnoty, které musí respektovat každý, kdo chce nalézt v Evropě trvalý nebo dočasný domov. Evropské hodnoty, kulturní a právní e, boj proti násilí, e, to je součást také integrace a interkulturního dialogu. So. Dobrá, takže teď se dostáváme k procesu HDI, spontánní řečníci a máme pouze čtyři řečníky, takže začnu paní Pirko Ruhononen Lerne na jednu minutu. Kýtos, arvoisa puhemies. Děkuji, paní předsedkyně. Sama ve tmě, tak žijeme my ženy ve Finsku. To vlastně takto děláme každou zimu, když třeba mm, jezdíme ale že Nyní vlastně takovéto formulace se zde používají a když budeme se věnovat těmto činnostem, tak ne, nesmíme mít strach. Také musíme stanovit význam sexuální svobody. V mnoha autoritárních eh, muslimských státech je sex problémem. Je tam trestána homosexualita a sexualita žen je prostě tabu. Muži eh, jsou eh, takto vlastně spáni a to má důvod, to má vlastně své důsledky ehm, kolegové, naše hodnoty budou bezcené, když je nebudeme obhajovat. A to zde se máme ještě mnoho co učit. Děkuji. Druhá řečnice, paní Lidia Sene Rodriguez na jednu minutu. Obrigada, presidenta. E, o asedio e as agresões as mulheres son, teñen a súa base no patriarcado. Útoky proti ženám jsou způsobeny patriarchální společností, eh, především v, ve společnosti, ze které pocházejí migranti, ale každé násilí musíme odsoudit. Více než polovina obyvatel Unie se bojí a mění své zvyky, vyhýbá se určitým místům a situacím, aby nebyly opět e, obětí sexuálního obětování. V roce 2014 ženy v Evropě eh, ohlásily eh, určitý počet útoků. Eh, v Španělsku současně bylo zabito 550 žen, protože jsou ženami. Paní komisařko, je to situace, která nesnese odkladu. Musíme jednat jasně mačismu a násilí ve všech formách. A další řečník je pan Notis Marias na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Sexuální obtěžování a násilí páchané na ženách, to je jev a problém, který už je dlouhodobý a který se bohužel pouze zhoršuje. V nedávné době 90 žen bylo eh, oběťmi sexuálního obtěžování v Polsku a zdá se podle policie, že mm, jsou to afričtí nebo arabští občané, kteří toto násilí páchali. Zda se budou konat demonstrace, jakožto protesty proti té, tomuto násilí na ženách a proti migrační politice Merklové. Je jasné, že přistěhovalci se musí integrovat do evropské společnosti na určité prozadímní období, ve kte, po které budou žít v Evropě. Nicméně násilí na, ženech, na ženách nezná národnost nebo hranice nebo eh, náboženské rozdíly. V našich společnostech, které zažívají krizi, jsou případy násilí na ženách a nerovnosti se stále zhoršují. Děkuji a poslední řečnice dnešního večera. Eh, má jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Každá třetí žena v Evropské unii eh, se stala obětí sexuálního nebo fyzického násilí. Mnoho žen bylo třeba ve Španělsku zabito eh, svými muži. Už v tomto roce to bylo 11, 30 Ehm, procent žen a dívek je obětí násilí a bohužel mačistické násilí je strukturální evropský problém, stejně evropský jako tento parlament a všechny země EU ehm, e to znají. Německé ženy na konci roku které ehm, byly obětí Eh, mm, těchto útoků eh, jsou také součástí tohoto jevu. Je to problém, který se nás týká všech a hovořit o rasismu a xenofobii eh, je urážka je třeba bojovat proti omezování svobody žen a náš postoj proti mačismu je stále stejný a je třeba vychovávat lidi proti stereotypům. A nyní nakonec dávám slovo paní komisařce Korině Kret. Madame la prezident, dear members. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Eh, Dámy a pánové, byla to velmi užitečná debata. A bylo zdůrazněno to, že je eh, třeba skoncovat se sexuálním obtěžováním a násilím na ženách. Já si uvědomuji, jak Intenzivně zde se v Evropském parlamentu bojuje právě za tyto hodnoty, naplňuje to váš politický život a je velice smutné, že musíme hovořit o e, násilí a e, jak s ním skoncovat. A nehovořím tady o nedostatku respektu, který e, převládá v členských zemích. Nemůžeme přestírat, že ne- neexistují eh, věci, jako je to, co nastalo v Kolíně, ale také jinde v Evropě. Já si domyslím, že tato debata by měla být eh, důležitým signálem. Eh, abych se vrátila k tomu, co zní na začátku. Členské země Eh, jelikož máme princip subsidiarity, by měly být ve frontové linii, v první linii boje za tyto hodnoty. Protože Evropská unie nemá eh, kompetence, nemá možnosti, jak zajišťovat eh, veřejný pořádek a bezpečnost ve veřejném prostoru. Vy jste nicméně schválili několik právních modelů, eh, které pomáhají a chrání eh, eh, oběty zločinů. Máme zde horizontální nástroj o právech obětí, kde se hovoří o speciálních potřebách a ochraně, o genderových právech a tak dále. Komise je garantem toho, že se na tuto legislativu nezapomene, že bude řádně implementována. Bude samozřejmě eh, monitorováno to, jak v členských zemích tato implementace probíhá a já vám bohužel musím říci, že pouze 11 států eh, oznámilo komisi eh, dokončení a uvedení v život Eh, příslušných prováděcích předpisů. Eh, všechno to, co se děje proti ženám, eh, je třeba pevně odsoudit a potrestat. Komise a parlament ještě budou nadále spolupracovat v tom, aby bezpečnost, rovnost a práva byla zde pro všechny na evropské půdě. A ani eh, takzvaný boj za čest nemůže eh, opravňovat používání násilí a tak dále. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Tím končíme dnešní debatu.